Colleagues, um, if you could please... Kolegyně a kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Pane Bekře. Aby všichni Rakušané seděli. Takže všichni se usadili, děkuji vám. Všechny vás vítám a zdravím paní Johanomiky Leitner, rakouskou spolkovou ministrini vnitra na toto zasedání. Čeká nás výměna názorů. V září Rakousko přijalo iniciativu, kterou chce reagovat na humanitární katastrofu týkající se zemí na hranicích EU, které se dostaly do, tisk, do těžkosti. Ta iniciativa se jmenovala Zachraňte životy a je mi velkou ctí, že můžu přivítat paní spolkovou ministrině a požádám ji, aby se podělila o své zkušenosti a případně odpověděla na otázky členů a členek LIBE. Co se týče přesídlování, tak vás také chci informovat o konferenci na ministerské úrovni v rámci UNHCR týkající se přesídlování, a dalších formách přijímání syrských eh, uprchlíků, která proběhne 9. prosince 2014 v Ženevě, takže státy tak budou mít možnost poskytnout další závazky týkající se rostoucích potřeb syrských uprchlíků. Najdete dokumenty vyslané UNHCR ve svých podkladech a také požádám komisi, aby poskytla informace o tomto fóru. Nicméně teď máme to štěstí, že vystoupí ministrině, která je ze státu, který přijmul iniciativu, která je v našem zájmu. My pochopitelně se pouš- jsme zainteresováni v azylovém balíčku a velice rádi bychom si vyslechli vaše zkušenosti a budeme se těšit na výměnu názoru s vámi. I my vám předáme své zkušenosti. Takže vás velice vítáme a máte slovo. Vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát za přivítání. Jsem velice ráda, že dnes mohu eh, být hostem výboru LIBE a mm, spolupráce s parlamentem je pro mě důležitá nejen na úrovni národní, ale také na úrovni evropské, tedy spolupráce s poslanci Evropského parlamentu. A proto jsem ráda, že vám tady mohu dnes představit naši rakouskou iniciativu Safe Lives. Vy víte, že eh, se nacházíme v mimořádné situaci a mimořádné situace potřebují profesionální a rychlá řešení profesionální a rychlá řešení, zejména v situaci, kdy migrační toky e, jsou takové, že víme, že okolní e, země sousedící se Sýrií e, na hranicích mají tábory, kde je humanitární krize a v severní Africe mnoho uprchlíků čeká na to, aby se vydali na cestu do Evropy v Evropě Eh, máme eh, národní asilové systémy, které jsou částečně přetížené. Říkám částečně přetížené, protože 10 z 28 členských států eh, už mají naplněny své kapacity z 90 Takže v těch zatížených zemích není možné se o zranitelné osoby odpovídajícím způsobem postarat. A proto je zapotřebí učinit opatření na dvou rovinách. Na jedné straně je zapotřebí iniciativy takové, abychom mohli dále bojovat proti ilegální migraci a e, tedy proti převaděčství. E, a na druhé straně musíme zranitelným lidem, kteří potřebují ochranu, e, umožnit bezpečné cesty do Evropy. A to je samozřejmě náš hlavní cíl, hlavní cíl našeho projektu Safe Life. Naším cílem je především to, abychom eh, uprchlíky a zranitelné osoby eh, jak si vyzvedli tam, kde jsou a nepřenechávali je převaděčům. To znamená, že k tomu potřebujeme profesionální a spolehlivé partnery, jako je UNHCR například. Zranitelné osoby by v rámci celoevropského programu v Evropské unii měly být uh, jaksi převzati. K tomu je zapotřebí podpory a účasti všech členských států v poměru, který je férový a vyvážený v zájmu solidarity. A právě solidarita vlastně představuje základní, základ této mm, Evropské unie. A já si myslím, že právě téma azylu, eh, migračních toků, to je věc, která může Evropu velice poškodit, pokud nenajdeme společné řešení. Čili cílem je celoevropský postup, postup, který pomocí kterého nabídneme konkrétní pomoc lidem, kteří je potřebují. Co musíme udělat? Nejprve potřebujeme vyvážený distribuční klíč uvnitř Evropské unie. Já vím, že to, to férové, spravedlivé rozmístění se musí teprve vypracovat a mm, k tomu potřebujeme e, pomoc nejrůznějších organizací a agentur. Za druhé, dalším krokem eh, je eh, fáze, kdy přijímáme do Evropy na základě tohoto distribučního klíče eh, uprchlíky. Vy víte, že čas tlačí a že v konfliktních oblastech v současné době od severní Afriky až po Blízký východ je situace opravdu kritická a proto tedy potřebujeme profesionální přípravu, ale zejména také rychlou akci a já vím, že eh, potřebujeme, je nám jasné, že potřebujeme podporu ze všech stran, od členských států, od komise a také od Evropského parlamentu. A proto, abychom, a já vás o tuto podporu žádám, jako osoba, která nese politickou odpovědnost. My, kteří neseme politickou odpovědnost, nemůžeme přihlížet tomu, jak stále více lidí eh, je eh, vydáno na pospas převaděčům. Eh, všichni mm, když si vzpomeneme na to, že v posledních měsících tise, utopilo tisíce lidí ve středozemním moři. Potřebujeme efektivní boj proti eh, této kriminalitě eh, převaděčství a současně potřebujeme poskytnout legální a bezpečné cesty do Evropy pro lidi, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Eh, musíme ulehčit asilovým systémům, musíme ulehčit eh, vnějším hranicím a musíme pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. A náš eh, rakouský návrh, náš program Safe Life má mm, přinést konkrétní pomoc. A já jsem ráda, že dnes s novým komisařem pro migraci, panem Avramopolisem, budu moci diskutovat o tomto projektu a budu mu moci tento projekt představit. Je to náš návrh, který počítá se zapojením všech členských států a sférovým, spravedlivým rozdělením eh, těchto zranitelných osob Um, na principu solidarity. Uh, pomocí tohoto návrhu, tohoto programu uh, nemusí se zranitelné osoby pouštět na riskantní cesty po středozemním moři, moři riskovat svůj život. Uh, naopak mohou zvolit bezpečnou cestu a my se snažíme dát jim šanci a současně také um, čelit eh, tomu, aby převaděči eh, rozšiřovali své aktivity. Já myslím, že je to návrh, do kterého se mohou zapojit všichni, eh, pokud najdeme spravedlivý distribuční klíč. A kde je vůle, tam se najde i cesta. Takže já předem děkuji výboru Libe, děkuji vám za to, že jsem dnes dostala příležitost vám představit tento projekt Safe Life a diskutovat s vámi. Eh, my jsme si přece vzali, že tento projekt eh, jak na národní úrovni, tak i na evropské úrovni eh, prodiskutujeme, představíme jako model humánního, humanitárního a dobrého řešení pro všechny. Děkuji vám. Thank you very much, Já vám také děkuji, paní ministrině. Bylo dobré slyšet o obou specifických projektech a také si skutečně zlepšit vztahy s eh, úředníky, kteří jsou aktivní v této oblasti. Nyní dáme slovo kolegům dva poslanci z Rakouska, pan Becker jako první. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také za to, že eh, máme tuto příležitost se informovat. Eh, eh, za to děkuji také předsednictví. Vážená paní ministrině, Eh, já děkuji za představení eh, této ojedinělé iniciativy v Evropě, protože ona vlastně je v centru eh, těch problémů, těch starostí, které vnímáme, těch obav, které vnímáme. My chceme jednat solidárně, ale zároveň se chceme rozhodně bránit proti kriminalitě. Je důležité, abychom my, Evropané, v této krizové, v tomto krizovém vývoji eh, jednali jednotně a rozhodně. A tento návrh je obrovským přínosem k, této, k tomuto um, rozhodnutí. Um, my chceme pronásledovat eh, zločince, kteří eh, převádějí eh, lidi ilegální cestou a zároveň chceme poskytovat ochranu těm, kteří ji potřebují. Já se chci zeptat v zájmu další práce našeho výboru moje otázka se totiž týká tohoto. Pokud budeme předpokládat, že v tomto projektu Safe Life už eh, hraje významnou roli ten distribuční klíč, nakolik můžeme předpokládat, že v budoucí eh, obecné úpravě migrace, zejména ilegální eh, migrace, bude tento migrační klíč vlastně klíčem k tomu, že ehm, se rozhodneme nakonec pro kvóty. A další otázka. Umíte si představit další rozvíjení dublinského systému? Protože to je otázka, která nás napadne úplně automaticky v této souvislosti. A za třetí, třetí otázka, jak to vypadá s podporou rady? z hlediska eh, ministrině. A jinak závěrem bych eh, rád vyjádřil naději v tom smyslu, že náš výbor tuto iniciativu podpoří eh, tak, a to napříč všemi frakcemi, tak jak je u nás zvykem. Děkuji. Děkuji vám, pane Becker. A nyní pan Weidenhalce. Děkuji, pane předsedo. Paní ministrině, já také velice děkuji za to, že jste mezi nás přišla a já patřím k těm, kteří vás kritizují a e, kteří, vás, kteří jsou velmi často jiného názoru, než jste vy. A měl jsem pocit, že v letošním létě e, jsme už diskutovali jenom o zavírání hranic a podobných věcech a e, to se mi nelíbilo, ale v tuto chvíli vám musím říci, že mě velice těší a že e, na mě udělalo obrovský pozitivní dojem tato vaše iniciativa. Jsem rád, že jsme překonali vlastně tu stagnaci, v rámci které se jenom zvalovala vina na jiné a já si myslím, že toto je cesta z té slepé uličky, ve které už jsme eh, se ocitli před několika lety a stále eh, jsme v ní setrvávali. Eh, dvě věci jsou důležité mm, podle mě. Jednak to, že vy vlastně vycházíte mm, z toho, že není možné že není možné eh, neregulovat tyto eh, migrační eh, toky. Je třeba situaci nastavit úplně jinak a to je důležité jako východisko z té slepé uličky, z patové situace. My jsme diskutovali dnes dopoledne o tom, jaké by byly možnosti nějakých doplňujících možností vstupu do země, které by vlastně se nenacházely přímo na hranicích, ale na jiných místech místech. Um, to samozřejmě na tom se musíme dohodnout s UNHCR, ale eh, také eh, se možná budeme muset zamyslet nad zřizováním velvyslanectví Evropské unie v různých zemích a ta bychom potom eh, pod, pověřili hm, těmito úkoly. V Rakousku třeba um, se svého času mohli podávat žádosti o azyl na zahraničních zastoupeních a to um, vlastně uh, došlo vedlo uh, k uh, uvolnění napětí v této oblasti. Takže to je jedna věc, že najednou začínáme se na celou problematiku dívat jinak a smýšlet o ní jinak. Samozřejmě zatím to bude možná experiment, Eh, pokus o mil, jestli to funguje, ale eh, určitě je to dobré. A druhá věc je ten distribuční klíč. Je, má, určitě má smysl rozložit tyto toky spravedlivě po Evropské unii. K tomu potřebujeme nějaký klíč. Dnes dopoledne už jsme o tom také diskutovali. Otázka je, jak to rozložení bude vypadat. Samozřejmě nesmíme zapomínat na slučování rodin a podobné aspekty, ale určitě má smysl tu tíhu rozložit rovnoměrně na všechny země. A to není vlastně um, odvrácení se od dublinského systému. A proto se chci zeptat, zdali si nemyslíte, že je třeba se zamyslet uh, nad něčím, co by nahradilo Dublin. Uh, já vím, že to člověk nemůže eh, nějak rozhodnout ze dne na den, ale myslím si, že se nám začíná zdát eh, být jasné, že Dublin nefunguje, ale dokud nemáme nic jiného, tak eh, prostě se musíme s tím systémem nějak smířit. Já tedy ještě jednou děkuji za to, že jste si vybrala právě tento parlament jako místo, kde budete představovat tento důležitý názor a návrh. Děkuji vám. Děkuji. Dalším řečníkem je Cecília Wikström. Prosím, Cecilie. Děkuji vám, pane předsedo. Obzvláště bych chtěla oslovit ministrině paní Leitnerovou. Děkuji, že jste dnes v našem středu a že tu představujete tuto významnou iniciativu. Vždy je důležité, naslouchat a sdílet dobré postupy ze členských států, od odborníků, dalších institucí, obzvlášť si cením, že zdůrazňujete zoufalou situaci migrantů, kteří často nemají na výběr a musí se vystavit eh, nebezpečí tím, že se vydají do rukou pašeráků. Řešení těch umrtí eh, ve Středomoří se eh, ne stěží najde, dokud eh, nebudeme mít něco, nějaké řešení skutečně komplexní. Proto vítám tuto iniciativu Rakouska. Evropská unie a členské státy mají obrovskou odpovědnost v rámci mezinárodního humanitárního úsilí. A vítám vaši iniciativu celoevropského Eh, přesídlovacího usídlovacího programu spolu s UNHCR. E musí vycházet z principu solidarity a musí ukázat jasný evropský závazek směrem k eh, přesídlování osob v rámci Evropské unie. V dnešní době se účastní eh, těchto programů jen málo států, některé berou pouze 100 osob ročně a celoevropský Eh, celoevropské úsilí je jenom kapkou v moři. Skutečně bychom mohli udělat mnohem více a mohli bychom zároveň přispět ke zvýšení solidarity a zátěže mezi členskými státy. V roce 2013 bylo, byly pouze tři členské státy, které přijali 57% všech žadatelů o azyl. Evidentně existuje velký prostor ke zlepšení. Čili kdybychom Eh, zavedli nějaký distribuční klíč nebo systém kvót mezi členskými státy, musí vycházet z kvantitativních údajů, včetně HDP, populace, velikosti území. Ale co je ještě důležitější? Musí brát také vážně údaje kvalitativní, jako jsou například rodinné vazby, perspektiva integrace v zemi, jazykové vybavení a tak dále. Pokud nezohledníme i tato, tyto kvalitativní údaje, tak to vyvolá velké problémy, zbytečné problémy s integrací. A systém kvot by měl nastolit rovnováhu mezi členskými státy. Ale aniž by bylo povinné pro uchazeče o azyl odebrat se do určité země. Má otázka je následující. Dokážete si představit kvótový systém nebo systém podle distribučního klíče nebo dobrovolný systém, který by závisel pouze na žadateli o azyl. Do jaké míry by bylo možné vzít kvalitativní údaje v potaz a zároveň zachovat eh, tu závaznost eh, určitého podílu zodpovědnosti členských států? Jak eh, přivítala váš návrh rada, to znamená další členské státy. Je dost podpory k tomu, abychom s tímto programem nějakým způsobem pokročili. My bychom velmi rádi často slyšeli, co si jiní říkají a tady máte skvělou příležitost se podělit s námi o vaše zkušenosti z rady. A za třetí, víte, zda by komise byla v tuto chvíli připravena, nebo možná v brzké době, vypracovat pilotní projekt počítající i s těmito prvky? A máte nějakou představu, by k tomu mohlo dojít? Děkuji. Děkuji, Cecílie. Ještě, jistě, paní ministrině, využijete příležitosti říct nám, co si vaši kolegové myslí v radě. To byl takový vtip. A já jsem viděl eh, váš německý protějšek asi před hodinou, takže mohu eh, jaksi srovnávat a kontrastovat. Každopádně ehm, jste dostala podrobné otázky, z kterých vyplývá, nakolik si ceníme těchto individuálních eh, příkladů. A nyní Tomáš Zdechovský, prosím. Äh, äh, děkuji vám, paní ministryně, děkuji vám za vaši analýzu a za vaši iniciativu, äh, kterou jste si pro nás na dnešek připravila. Ale já musím říci, že tady nejsem kvůli tomu, eh, nejsem pro tuto iniciativu, protože Eh, já vidím eh, celou řadu problémů v této iniciativě. Když někdo z nacionalistické strany a z nacionalistických skupin eh, vezmou tuto iniciativu jako velké téma. Například ve Francii jsou kvóty červenou barvou pro všechny lidi, kteří jsou proti Evropské unii. A já teď budu mluvit česky, protože mám několik otázek, které bych vám rád česky položil. Ale bylo pro mě důležité zareagovat. E, já jsem, aby bylo jasné, že e, jsem rád, že Rakousko přináší tuto tématiku jedna z otázek která mě v této, eh, v této eh, souvislosti napadá je pokud, eh, pokud imigranti nebo azylanti neprojdou, neprojdou vlastně azylovou procedurou kam budou vráceni? to je první otázka na kterou se vždycky mě ptají všichni v české republice. další věc co se týká ohledně kvót česká republika nemá zásadní problém s tím vzít jakékoliv imigranty ale ptáme se co pak bude dál jak bude probíhat integrační proces? čeština český jazyk vidíme to na výslovnosti pana předsedy mého jména je jeden z nejtěžších jazyků v celé evropě. my jako češi nemůžeme, opravdu v současné době říct že bychom našli imigranty nebo azylanty kteří umějí česky máme opravdu velikánský problém s integrací nejlépe se u nás integrují slováci ukrajinci a lidé ze slovanských zemí proto eh, když dáte kvótu tak vidím jako jeden z velikánských problémů to že ti lidé nebudou integrováni. a můžu vám ukázat vzít vás a můžete se mnou strávit den a můžu vás vzít příklad od příkladu lidí které jsem navštívil z barmy a z jiných zemí kde se ti lidé neintegrovali u nás. prostě my nemáme tak lehký jazyk jako angličtinu nebo, nebo e, němčinu. další souhlasím s váma je to obrovský problém ale eh, další otázka, otázka je zda by opravdu eh, na základě, na základě eh, neuroekonomie bychom neměli přemýšlet o, o tom tento problém řešit na základě dobrovolnosti ten stát by se měl rozhodnout jestli dobrovolně nepřijme. pak ještě zda uh, byl jsem na konferenci v itálii slyšela jste třeba názor italských kolegů kteří říkali že kvóty nejsou dneska vůbec téma? že kvóty nejsou to co řeší celé eh, téma. slyšela jste třeba kolegy ze sicílie kteří mi opravovali čísla která my tady dostáváme v evropské unii kdy v některých táborech bylo udáváno že je několik eh, stovek imigrantů a tam jsou desítky imigrantů jak tento problém budete řešit z čeho ho budete financovat? A to jsou otázky, které si kladu dneska a denně. Já říkám, nejsem, chtěl bych být pozitivní jako kolega Becker, ale nemohu být pozitivní, protože mám spoustu otázek, na které jsem dneska nedostal odpověď. Děkuji vám. A myslím, že na závěr um, paní Stevens, Helga, Helgo. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jsem uh, správně pochopila, tak účelem této iniciativy je Eh, vlastně přesídlování. A já samozřejmě souhlasím, že se musíme pokusit eh, lid, uprchlíkům, kteří potřebují ochranu, tuto ochranu také poskytnout. Ale otázka je, jak eh, to konkrétně provést. Obvykle mm, se opíráme o dublinské předpisy, to znamená, že žádost o azyl je vyřizována v té zemi, ve které se ta osoba nachází. Pokud ta osoba přijde ze zahraničí, tak mm, se ptám, jak, jak se s tím potom bude nakládat, jak to v praxi bude konkrétně probíhat a jaká, jakou roli hrají jednotlivé instituce v tomto případě. Myslím, že tím, kolegové, jsme uzavřeli seznam řečníků, ta, tazatelů otázek. Když máte dlouhý seznam otázek. Jste připravena? Please, please go ahead. Prosím. Bez mikrofonu. Entschuldigen. Uh, ja, ich bin bereit. Ano, ano, jsem připravena a na všechny tyto otázky se pokusím zareagovat. Velká výzva nespočívá jenom v tom, v tom konceptu jako takovém, ale v detailu samozřejmě a v odstupňování eh, tohoto projektu a jeho realizace. Já si myslím, že rozhodující je to, jak, eh, co říkala um, paní poslankyně ze Spojeného království, uh, že uh, rozhodující je ta zoufalá situace uprchlíků, uh, kterou musíme mít stále před očima. Uh, oni neutíkají uh, ze své země bezdůvodně. Oni uh, utíkají před nebezpečím uh, uh, a bojí se o svůj život, bojí se um, Eh, a já si myslím, že právě náš projekt Safe Life eh, spočívá na solidaritě uvnitř Evropské unie, ale také eh, na spolupráci s třetími zeměmi, na proaktivním jednání, proaktivních krocích za účelem řízení migračních toků a projekt Safe Life rozhodně rozlišuje mezi legální a ilegální migrací. A s tím souvisí eh, samozřejmě také to, že tento projekt eh, chce chránit naše vnější hranice a také logicky eh, s tímto systémem souvisí také důsledné navracení uprchlíků Eh, mluvilo se tady také o eh, systému eh, zastupitelství, cizích zastupitelství. My bychom měli Eh, využít služeb opravdu profesionálů UNHCR, protože UNHCR má největší know-how eh, k tomu, aby eh, se rozhodlo o tom, zdali někdo potřebuje či nepotřebuje mezinárodní ochranu. Čili jenom ti, kteří potřebují mezinárodní ochranu, budou zařazeni do toho distribučního klíče a jeho pomocí rozděleni do mezi 28 členských států. Tedy na základě tohoto rozdělení, rozložení eh, žadatelů o azyl eh, budou distribuováni eh, přímo do konkrétních zemí a jejich žádost o azyl bude řešena v tom daném konkrétním členském státě. Samozřejmě, že tady můžeme sáhnout i k nějakému přechodnému řešení, že budeme že budou eh, lidé mm, se dostávat přímo do Evropy a žádat přímo v Evropě. Ale v budoucnosti by pravidlem mělo být to, že velká část, převážná část těch žádostí bude podávána prostřednictvím UNHCR přímo v třetí zemi. A už tam bude rozhodováno o tom, kdo eh, má eh, nárok na status azylanta a kdo ne. A tím my umožníme uprchlíkům, aby se dostávali do Evropy bezpečnými cestami, aby nemuseli volit riskantní eh, cesty, eh, riskantní způsob útoku a aby se nestali oběťmi eh, převaděčů. To by samozřejmě ovlivnilo celkovou konstelaci, ale já, mně je jasné, že tady bude muset tomu předcházet nějaká přechodná fáze v podobě pilotního projektu. Pilotního projektu, do kterého se přihlásí dobrovolní účastníci, kteří třeba zatím mají méně žadatelů o azyl. Pomysleme na české kolegy. Česká republika je naše sousední země a já jsem vyrůstala v příhraničním regionu já vím, že situace v České eh, republice je eh, výborná a když se podívám na statistiky, tak eh, Rakousko na tisíc obyvatel má dva žadatele o azyl a Česká republika jenom žádná celá dvě desetiny žádostí o azyl na tisíc obyvatel. A bezpečnost uprchlíků je v Rakousku i v České republice zaručena stejným do stejné míry a proto já Eh, apeluji v rámci našeho projektu na ty členské státy, aby se zapojili, aby se přihlásili do toho pilotního projektu ty členské státy, které doposud přijaly jenom málo eh, válečných uprchlíků. Eh, já bych ráda také zareagovala na tu problematiku integrace. Rozhodující je podle mě, eh, pokud tedy eh, bylo pozitivně rozhodnuto o žádosti, o žádosti o azyl, aby došlo také k pozitivní integraci. My všichni si přejeme samozřejmě žít v míru a i uprchlíci by se rádi vrátili domů, ale mnozí z nich samozřejmě budou muset zůstat u nás. Pomysleme na, srbsk, eh, na, eh, na syrské válečné uprchlíky. Ano, zůstanou u nás, budou mít status uprchlíka a eh, Důležité je, aby se mohli u nás integrovat, aby se mohli zapojit, aby mohli projevit ochotu k tomu, že se například naučí náš jazyk. Ale důležité je, abychom jim nabídli nějaké možnosti integrace a aby samozřejmě oni tyto možnosti e, e, přijali. Naučit se cizí jazyk, to je vždycky těžké a já jsem přesvědčena o tom, že syrští váleční uprchlíci, kteří e, jsou velmi často vzdělaní lidé a jsem přesvědčena o tom, že se rychle budou schopni naučit i český jazyk. Já budu dnes mluvit s panem komisařem odpoledne o celkovém, o mm, celém systému, o celoevropském řešení, eh, kde v jehož centru bude zejména to, aby eh, tato kvótová systematika, tento kvótový systém byl závazný pro všechny. Protože právě teď, když jsme se dohodli na společném asilovém systému, a ze kterého každý bude mít své povinnosti, tak eh, my eh, se budeme muset vydat i systémem povinných kvót. My v Rakousku máme na národní úrovni úplně stejný problém. Eh, stejně nepříznivou situaci, jaká je v Evropě, máme my na národní úrovni, protože eh, v, eh, máme některé spolkové země, které kvótu naplnily a jiné, které ji vůbec nenaplňují. A to je stejný problém, jaký máme na evropské úrovni. My apelujeme na solidaritu, na to apelujeme už dlouho a Eh, máme nepříznivou situaci, kdy 90 členských států eh, přijalo 90 všech azylantů, všech žádostí o azyl a tento nový model bude modelem spravedlivějším. Zapojíme UNHCR, který, eh, které se ujme prověřování oprávněnosti žádostí o azyl e, a e, zaměříme se také na distribuční klíč pro členské státy. V pilotní fázi e, žádáme členské státy, které ještě mají potenciály a rezervy pro naplnění těchto kvot, aby se zapojili právě e, v této obtížné situaci, kdy tisíce lidí jsou na útěku, e, prchají před e, hrozbou teroru, mm, zabití nebo znásilnění, že můžeme v této době projevit solidaritu. Jak bude tento distribuční klíč vypadat? Může to být podle ekonomických ukazatelů nebo podle počtu obyvatel. Těch ukazatelů může být celá řada, o které se budeme opírat a o tom jsem ochotna diskutovat diskutovat. Samozřejmě určitě nějaký klíč najdeme ale e, nejprve je mu nutné říci jasné ano takovému to projektu, abychom mohli udělat další krok, protože já jsem přesvědčená o tom, že nikdo nemá zájem na tom, aby e, Evropa zklamala právě v této důležité otázce. Evropa zklamat nesmí, proto potřebujeme profesionální a zejména rychlé řešení. A proto apeluji na vás, na všechny, abychom všichni eh, k tomuto procesu nějak eh, přispěli. Ještě jedna otázka. Dublin. Ano, pokud tento systém Eh, bude fungovat, tak si umím představit, že na konci eh, této cesty eh, se budeme moci Dublinu vzdát, ale v přechodné fázi Dublin budeme potřebovat třeba v nějaké pozměněné podobě. A teprve tehdy, když budeme mít spravedlivou kvótu, systém spravedlivých kvót a každý stát bude plnit své závazky, svou odpovědnost, pak ano, pak se můžeme Eh, Dublinu vzdát. Jakmile budeme mít férovou, spravedlivou kvótu, kterou všichni budou dodržovat, pak Dublin nepotřebujeme, ale to bude až na konci této dlouhé cesty, až budeme mít opravdu společný celoevropský asilový systém, a to nejen na papíře, ale eh, také v realitě. O to bych vás ráda požádala. Já vám děkuji ještě jednou za to, že jsem dostala šanci promluvit o našem projektu před vámi, poslanci. A pokud bych si směla něco přát, tak bych si přála, abyste svým kolegyním a kolegům uh, tuto informaci šířili, abyste nám dělali reklamu, když dovolíte, abych to takto označila, aby náš pilotní model, pilotní projekt měl šanci být prosazen i ve skutečnosti.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 Na konci toho projevu jste říkal, že by bylo dobré, kdybychom měli uh, fungující systém, což je také naším cílem. Velkou část z toho zatím neimplementovaly členské státy. Víme, že tento systém má své silné a slabé stránky, ale transpozice a implementace toho, co děláme, je určitě jedním z velkých problémů a myslím si, že právě přesidlování je dobrým příkladem. Máme pocit, že politika přesídlování je velmi nevyrovnaná. Čím více kontaktu budeme mít s radou, tak tím lepší to v této oblasti bude My tady v tomto hodně vyjednáváme s radou, ale velká část toho, na čem se dohodneme, je nakonec neimplementovaná. Takže jsem velice rád, že jste vystoupila v Evropském parlamentu a že můžeme šířit dále toto poselství. Takže děkuji mnohokrát za vaši účast.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 Kolegyně a kolegové, všichni jsou tady, takže se můžeme pustit do dalšího bodu. Děkuji všem, kteří tady jste ve čtvrtek odpoledne. A teď se tedy můžeme přesunout k bodu o Frontexu. pokud jste připraveni. So colleagues, we can move on to point 20 um, in the interest of... Takže bod 20. Předpokládám, že všichni už chcete domů ve slušnou dobu, když je čtvrtek. Takže, co se týče Frontexu, čeká nás výměna názorů s ředitelem Frontexu,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 while doing that. So colleagues, um, obviously there's a great interest in... Uh... Kolegyně a kolegové, Frontex nás určitě všechny zajímá. A já jsem říkal panu Legerimu, že to je ve čtvrtek odpoledne sice na pořadu jednání, ale že přesto jsem velice rád, že poslanci a poslankyně, aspoň mnozí tedy, jsou tady, že opravdu chodí pravidelně na výbory. Minulý týden, 26. listopadu, na základě návrhu Evropské komise Řídící rada Frontexu vybrala na místo výkonného ředitele pana Fabrice Legeryho, který je ten mezi námi. Vzhledem k důležitosti budoucí spolupráce s výkonným ředitelem proběhne právě tato výměna názoru. Jak bylo řečeno, když se oznamovalo eh, toto pracovní místo, tak eh, předtím, než bude jmenován, tak vybraný kandidát nejspíš bude požádán, aby vystoupil před příslušným výborem Evropského parlamentu a aby odpověděl otázky s tím, že Evropský parlament potom může přijmout stanovisko a k tomuto vybranému kandidátovi. To je tedy proces, který nás čeká. Prosím, máte slovo. Poprosím vás o stručné vyjádření a potom dáme slovo poslancům a poslankyním. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že mne tento výbor pozval na výměnu názorů v Evropském parlamentu poté, co jsem byl vybrán do funkce výkonného ředitele Frontexu. Tuto výměnu názoru považuji za důležitou příležitost, která mě umožní, abych se vám představil a poprvé se s vámi seznámil. Já si uvědomuji, že Evropský parlament a především výbor LIBE jsou, jste velmi aktivní v oblasti zprávy hranic, přistěhovalecké politiky a obecně vnitra. Vím, že Evropský parlament sehrává klíčovou úlohu v oblasti přijímání legislativy v této oblasti. Vím, že Evropský parlament má také e, svou klíčovou roli v rozpočtové oblasti a to tež platí i pro demokratickou kontrolu nad orgány Evropské unie. Jako výkony, jako budoucí výkony ředitel Frontexu bych rád rozvíjel plodné vztahy s členy výboru LIBE. Pokud dovolíte, tak bych se krátce představil ještě předtím, než vám řeknu, jak já vnímám výzvy Frontexu v nadcházejících letech. Jak pravděpodobně víte, už 18 let jsem pracoval ve Francii jako státní úředník, ale poté tři roky v Bruselu, v Evropské komisi a předtím také dva roky jako diplomat v Koreji. Na kariére, kariéře najdete jak operativní, tak strategickou činnost a zároveň vnitrostátní, tak i mezinárodní a evropské činnosti. Na francouzském ministerstvu eh, vnitra jsem působil v Paříži přímo v centrále, kde jsem měl na starosti evropské záležitosti a šengenské záležitosti, například zpráva vnějších hranic, vízová politika a řízení migračních toků. Také v regionech, kde jsem byl více místo perfektem, jinými slovy, prefektem, pardon, tedy musel jsem provádět evropskou politiku na místní úrovni a kromě toho jsem měl koordinovat různé veřejné orgány, včetně policejních a záchranných složek. Abych získal různé zkušenosti, tak jsem také působil eh, v jiných rezortech, například v Paříži na ministerstvu obrany, kde jsem vedl oddělení pro mezinárodní a evropské právo, potom na ministerstvu zahraničí, kde jsem byl eh, zástupcem velvyslance v Koreji a také, jak bylo řečeno, působil jsem jako národní odborník na generálním ředitelství pro vnitro a spravedlnost v Evropské komisi od roku 2000 do roku 2003. A následně jsem se také aktivně účastnil přípravy sdělení, které se jmenovalo směrem nebo cesta k integrovanému řízení evropských hranic. To bylo schváleno Evropskou radou v roce 2002 a vedlo to také k vytvoření agentury Frontex. Bylo to velmi motivující a zvýšilo to můj zájem o evropskou politiku v oblasti vnitra a spravedlnosti. A dokonce mne to přesvědčilo, že bych se možná znova měl pokusit o a, funkci na evropské úrovni budoucnosti. Ve většině pozic, které jsem zastával, jsem se naučil na jednu stranu brát v úvahu strategické, ale na druhou stranu také strategické body a na druhou stranu také konkrétní potřeby realizace. Chtěl jsem ještě zmínit jednu věc o své profesní minulosti, proč mi to připadne důležité pro výbor Libe. Dámy a pánové, vím, že váš výbor chce, aby byl dodržován právní stát a základní práva. Ve většině, posto- ve většině pozic, které jsem zastával, bylo součástí mé práce zabývat se právě touto problematikou. Ve Francii na poslední funkci jsem pracoval úzce s agenturami pro základní práva a také s organizacemi, které se zabývaly právě přistěhovalců. V různých postojích, v různých pozicích jsem také eh, pracoval s judikáty Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudního dvoru a musel jsem uplatňovat eh, zásadu, princip, zásadu proporcionality i v rámci našich eh, silových orgánů. A kromě toho jsem také přispíval ke spolupráci s eh, Mezinárodním trestním soudem a také jsem pracoval na ministerstvu obrany v oblasti mezinárodního humanitárního práva u misí eh, k udržování míru vedených Evropskou unii. To mám tedy profesně za sebou a pochopitelně si uvědomuji, jak důležitá je Evropská listina základních práv. Je to listina, která platí i pro Frontex a já se určitě postarám o to, aby tato agentura ji dostatečně prosazovala a propagovala. Teď k výzvám, kterým bude čelit Frontex v nadcházejících letech. Dámy a pánové, především pár slov o misi této agentury a o vizi, kterou mám. Frontex byl vytvořen, aby usnadňoval operační spolupráci mezi členskými státy v oblasti zprávy vnější hranic Evropské unie. Z dlouhodobého pohledu naším operačním a politickým cílem je šíření určité pracovní mentality a pocitu, že všichni lidé, kteří pracují na hranicích, jsou součástí komunity, která má eh, stejné hodnoty a která stráží vnější, ča, vnější hranice šengenského prostoru. Navíc Frontex má poskytovat solidaritu členským státům, které jsou u vnější hranice. Nicméně, Frontex by neměl být nahlížen eh, jako agentura, která eh, nahrazuje členské státy v jejich odpovědnosti zprávy vnější hranic. Frontex by měl umožňovat zbližování mezi jednotlivými eh, subjekty, které mají na starosti řízení a zprávu hranic na evropské úrovni. Evropská rada požádala radu a, naši agenturu, aby se zabývala možností zavést evropský systém a ostrahy hranic. Frontex navíc považuje také za operativní součást evropského globálního přístupu k mobilitě a migraci takže je potřeba eh, takto i, abychom spolupracovali se třetími zeměmi na posilování kapacit. Frontex přispívá k širší evropské politice a proto si myslím, že naše agentura je také aktérem, který musí pochopitelně spolupracovat s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem, se všemi evropskými institucemi a v terénu také s ostatními evropskými agenturami, jako například eh, já jsem agenturu pro základní práva, Europolem, CEPOLem a Eurojustem. Dámy a pánové, abych to zhrnul, hlavní výzva, před kterou stojí Frontex, je, že se zvyšují politická a operační očekávání, že budeme efektivně reagovat na nezákonnou migraci na vnějších hranicích a že zajistíme vyšší úroveň vnitřní bezpečnosti. Existuje řada faktorů, eh, které vysvětlují, proč je toto téma v tuto chvíli více vidět. Vnější zpráva vnějších hranic ovšem nemůže podceňovat dlouhodobou geopolitickou situaci a migrační tlaky, které ovlivňují Evropskou unii. Hospodářští migranti a azylanti se pochopitelně snaží dostávat na vnější evropské hranice. Základní práva musí být součástí mise Frontexu a musí být zohledněna také ve školení příslušníků na hranicích. Členské státy Evropské unie ovšem musí učinit i operační kroky, které zajistí efektivní prosazování evropského práva které je zakotveno mimo jiné i v šengenském hraničním kodexu. Jsem přesvědčen, že Frontex má v Evropě přinést na operační úrovni přidanou hodnotu. Dívám se tedy na to ze širšího pohledu a myslím si, že potom se výzvy Frontexu dají rozdělit na operační, finanční a nebo personální. Nejprve z operačního pohledu. Frontex bude muset najít rovnováhu mezi různými strategickými možnostmi, které umožňují eh, řešit stávající smíšené eh, toky migrantů na moři, ale přitom nesmíme zapomínat ani na pozemní hranice, kde také existují potenciální hrozby a nesmíme zapomínat ani na vzdušné hranice, u kterých také je možné že se jejich prostřednictvím dostanou do Evropské unie nezákonní migranti anebo jiné zdroje jiných hrozeb bezpečnosti. Je tedy potřeba na jednu stranu mít v nouzových situacích krátkodobé nouzové operace a na druhou stranu je potřeba posilovat dlouhodobá řešení, jako třeba Eurosur, anebo eh, školení týkající se evropského systému příslušníků na hranicích. Kromě toho před námi stojí určitý paradox v tom, že jsme sice operační agentura, ale závisíme na aktivech členských států. Agentura musí zajistit větší přístupnost aktiv členských států v rámci sdílení těchto aktiv a také asi budou muset najít způsob, jak si pronajímat prostředky, pokud to bude potřebné pro operace, které musí probíhat rychle. Z finančního pohledu úspěšné operace, rostoucí reputace této agentury a pozitivní slova rady parlamentu určitě znamenají pro agenturu větší tlak. Po rozjezdovém období by měla naše agentura být schopna učinit interní kroky, aby posílila a, e, nebo aby změnila rovnováhu výdajů tak, že budou více operativní než administrativní výdaje. Ale v každém případě nás čeká střednědobý přeskum víceletého finančního rámce v naší oblasti, abychom to mohli udělat tak nejprve budeme muset dávat prioritu strategickým opatřením. A chceme-li získat podporu zainteresovaných stran na vaší podporu, tak budeme muset schopni vydávat transparentní a spolehlivé finanční dokumenty. Z pohledu personalistiky máme možná určité problémy vyplývající z operačních a finančních problémů, které jsem právě zmínil. Na druhou stranu, já v rámci této agentury zatím nepracuji, takže je pro mě dosti těžké se podrobně rozhovořit o této otázce. Beru jako pravidlo ovšem všude, že si nejprve musím vyslechnout zaměstnance agentury a potom, až už se situací obeznámím, eh, můžu si sám pro sebe vyhodnotit personalistiku. Vím, že tato agentura je velmi kvalitní a že obstála ve velmi těžkých okolnostech. Vím, že na vrcholu Frontexu velmi dlouho lidé chyběli a vzniklo tam určité přechodné období. A dovedu si představit, že se budeme muset zabývat otázkou třeba řádného rozdělení personálních zdrojů vůči prioritám, a také optimalizovat eh, přidělování správných lidí ke správným úkolům. Jako každá jiná organizace i my budeme muset eh, ukázat, že jsme schopni pracovat flexibilněji a přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí. Teď, co se týče mých priorit, dámy a pánové, tak eh, Chci zlepšit dostupnost aktiv členských států v rámci postupu sdílení a vytváření sad takovýchto aktiv. Také musíme najít eh, lepší rovnováhu mezi hranicemi na moři, na zemi a vzdušnými hranicemi do určité míry. Také máme připravit eh, přeskum, střednědobý přeskum víceletého finančního rámce. Máme také rozšířit operační spolupráci s neevropskými zeměmi, především co se týče zprávě hranic a nezákonné migrace, tak abychom podporovali integrovaný přístup k oblasti mobility a přistěhovalectví v Evropě. Máme před sebou velké úkoly, dámy a pánové. Uvědomuji si, že to je velká odpovědnost. A ještě jednou zopakuji, co jsem říkal řídícímu orgánu Frontexu. Chceme-li dosáhnout svých úkolů, musíme pracovat jako tým. Takže ještě jednou doufám ve vaši podporu, podporu členů výboru Libe. A ještě jednou chci říci, že podle mě součástí transparentnosti je týmová práce, takže v duchu transparentnosti bych rád s vámi navázal otevřené a pravidelné vztahy. Na únor už je naplánována cesta eh, do centrály Frontexu. A také chci říci všem členům a členkám Libe, že klidně můžete i nad rámec formálních delegací navštívit naši centrálu. A jak máme řečeno v nařízení, tak budu pochopitelně poskytovat vašemu výboru pravidelné zprávy, ale navíc jsem k dispozici, pokud budete potřebovat nějaké informace týkající se nějakých konkrétních událostí anebo k nějakým tématům na které se budete jako výbor soustředovat. Takže pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za pozornost. Okay, thank you very much. Já vám děkuji. Pane Legery, ehm, na konci už mě nebudete poslouchat, protože budete již unikat z budovy eh, tak pozdě odpoledne. Takže to řeknu možná hned. Těm kolegům, kteří tu jsou a také zaměstnancům. Je dobré, že tu jste. Někteří z vás jste ti, kdo usilovně pracují. Prosím, abyste v tom pokračovali. Ceníme si toho. Jistě ne, nezvládneme celou naši agendu, pokud nebudeme takto usilovně pracovat. A nejde jenom o to, že bych to říkal, ale opravdu máme nabitou agendu. A pokud eh, poslanci se nechovají tak, jako vy jste se chovali dnes, tak se nám eh, nepodaří všechno zvládnout. Říkám to už teď, protože po tomhle bodě pak už nebude mě nikdo poslouchat. Takže já vám děkuji. Víte, koho mám na mysli a opravdu vkládáte do toho maximum úsilí, takže já vám děkuji. Tak trochu tady chválíme sami sebe, jak politici dělají, ale to je hezké. Pane Legery, děláme tu takovou formální věc, kdy vy jste předestřeli některé priority a tak dále a poslanci tím pádem mají možnost o tom hovořit. Čili je tu hodně expertízy, hodně znalostí. Já rovnou eh, dám k dispozici slovo ostatním, aby se mohli dotázat na priority vašeho mandátu. Jako první Brigit Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. Eh, samozřejmě eh, člověka napadá celá řada otázek, protože Frontex je agentura, Eh, která eh, velmi často je kritizována, někdy právem, protože vždycky se všechno dá dělat lépe, někdy ale neprávem, protože já si myslím, že odpovědnost členských států eh, někdy jak si zůstává stranou při kritizování Frontexu. Já bych měla pár otázek, protože vy jste mluvil o strategickém zaměření. Eh, a v té souvislosti jste mluvil o spolupráci s třetími zeměmi. Vidíte i v tomto eh, nějaká eh, těžiště, na co by se ta spolupráce měla zaměřit, jak by měl vy, například na výměnu informací, na společné aktivity, co si pod tím představovat? otázka také zajištění základních práv. Eh, my jsme si vyslechli agen, eh, zprávu, o, eh, zprávu od Agentury pro základní práva o situaci na hranicích a na letištích, kde se základní lidská práva nevždy dodržují. Uměl byste si představit, že i toto by bylo jedním z těžišť vaší činnosti? A co byste k tomu potřebovali? Více vzdělávacích kapacit, více personálu a tak dále. Čili Eh, jak by se dalo v této oblasti dosáhnout větších úspěchů. A další otázka se týká finančních zdrojů. Europol, eh, tedy když byste vy o tom mohl rozhodovat, v které oblasti byste viděl eh, největší výzvy v tom smyslu, že kde by měl Frontex v nejbližších letech využívat nejvíce finančních zdrojů? Měl bych také zmínit, že v únoru se chystá návštěva u Frontexu, návštěva Libe. Nyní Cecilia Wikström. Děkuji, pane předsedo. Pane Legery, Legery, já vás vítám na výboru Libe. Blahopřeji vám k vašemu jmenování. Těšíme se na eh, těsnou spolupráci. Váš životopis je opravdu úctyhodný, to už jste začal ve školce nebo co? Sloužit eh, evropským institucím. To se cílá vždycky takhle lidem lichotí, to neberte vážně. Klode, slovo mám já, tak mi ho neberte. Myslím, že slovo mám já. Takže, když se eh, hovořilo eh, v tomto, v této sněmovně o Frontexu, tak jedno téma, to zajištění eh, eh, základních práv při všech aktivitách Frontexu bylo hodně, eh, hodně slyšitelné. Založili jsme ty představitel pro základní práva, konzultační fóra, rozšířili jsme školení personálu Frontexu i na právě co nejširší znalosti ohledně znalosti základních práv a pokud bude Eh, nějak, jakékoliv podezření na porušení těchto práv, tak eh, bude následovat vyšetřování a do té doby pozastavení činnosti. Ovšem, jak to vypadá v praxi? Můžete jakožto nový výkonný ředitel této agentury ujistit tento výbor, že vždy budete dbát na to, aby základní práva byla dodržena a s jakými kroky počítáte v případě, že by došlo k eh, nějakým porušením? Když nedávno um, Frontex nahradil vlastně Mare Nostrum operací Triton, tak um, to bylo eh, působivé, byla to ukázka toho, eh, čeho je Frontex schopen a doufáme, že Frontex bude mít k dispozici potřebné nástroje a mandát k tomu, aby nadále vykonával aktivity na našich hranicích Eh, mimo jiné ve Středomoří. A eh, právě před eh, koncem posledního mandátu jsme přijali program pro, operace na moři. Je velmi dobré, že záchrana životu na moři je jednou z hlavních priorit a doufám, že nás budete nadále zpravovat o těchto operacích i o operačním plánu a aktivitách. Po, te, teď v době, kdy již se uplatňuje Triton. Doufám, že nás navštívíte vícekrát a budeme mít možnost s vámi hovořit i v budoucnu. Nasleduje pan Becker. Děkuji vám, pane předsedo. Ehm, pane Legery nebo Legery, já vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel a chtěl bych eh, se zeptat na partnerství eh, které má být eh, budoucím způsobem práce. Partnerství si myslím, že je důležité a mezi parlamentem a Frontexem. Vy tu funkci přebíráte v obtížné době. Máme v sousedství eh, krizi, máme migrační krizi a máme nejprekérnější situaci v otázkách financování. A mám proto dvě otázky. První otázka. V kterých věcech, v kterých bodech by parlament a výbor LIBE na prvním místě mohli vaši práci pro Frontex podpořit. Eh, my chceme od vás slyšet, co je pro vás důležité. A druhá otázka se týká rozpočtu. Já si myslím, že je jasné, že členské státy nemohou Frontexu dobrovolně nabídnout ještě větší podporu. Ale myslím si, že je tady nutnost toho, abychom my, Evropský parlament a výbor Libe v budoucnosti nemlčeli, pokud eh, půjde o to, že vaše práce je jinými ohrožována. Ohrožována těmi, kteří vám upírají finanční, finanční prostředky. Takže já se ptám, co, v jaké výši podle vás bychom měli nadefinovat jako rozpočet. Jinými slovy, kolik peněz budete potřebovat. Děkuji. Děkuji, pane Becker. A nyní pan Tomáš Zdechovský. Už to bylo lepší? So, uh, it's, uh, it's, uh, uh, yeah, it's better. It's, it's better. better. Je to lepší, lepší. Skvěle. Claude, you are excellent. Vynikající. You're getting like Cecilia now, that's too much. <laughs> To už je příliš, už začínáte být uh, jako Cecilie. Uh, Czech language, I see. Slyšel jste češtinu do sluchátek. Takže a na základě toho se zlepšila tady vaše výslovnost. Go back to eh, Czech. Uh, tak. Um, ehm, okay. Zpátky do češtiny. Okay. Eh, vážený eh, pane Ležery, eh, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji za to, že máte otevřenou mysl. Za to, že říkáte, že můžeme přijít. My opravdu přijdeme vás navštívit, protože z Prahy do Varšavy nebo z Hradce do Varšavy to máme prostě jenom kousek cesty na vaší centrálu, takže nás brzo čekejte. Ale mm, my přijdeme a budeme mít i nepříjemné otázky. Já jsem třeba zpravodajem, zpravodajem v kon kontu eh, nebo šedou zpravodajem Fondu pro vnější hranice. A tam jedna z věcí, kterou jsem tam objevil, je, že tento fond v minulosti eh, moc nespolupracoval a nepodílel se na práci Frontexu, že některé prostředky, které byly z tohoto fondu zakoupeny členskými státy, nebyly Frontexu poskytovány. A já mám na vás jednoduchou otázku. Jak toto změníte? Máte nějaký plán? Další věc je, řekl jste ve vašem životopise, že máte poměrně dlouhé zkušenosti s, eh, s prácí pro různé úřady. My máme zkušenosti s lidmi, kteří dlouho pracují v úřadech, že eh, mnoho věcí se nedá změnit eh, já vám přeji abyste byl jeden z těch který právě frontex dál zacílí na to že opravdu ta práce se dá dělat mm, lépe a efektivněji. a poslední věc je mm, já jsem byl zpravodaj rozpočtu Eh, pro pro tento rok a pro příští rok 2015 a tam jsem eh, viděl teďka v tom návrhu, který eh, přišel z rady, že by se vám nějakým způsobem měly zkrátit, zkrátit peníze a zkrátit i mm, peníze na, na, v tom prvním draftu na místa. Ohrozí to nějak vaší činnost? Mm, zajímalo by mě, jestli, jestli byste na tohle mohl reagovat. Jinak poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, eh, trošku jako Cecílie si dovolím trošku odlehčit tohle téma. Chtěl jsem pochválit eh, překlad, protože předtím jsem mluvil německy s tím, že jsem si pustil český překlad eh, do sluchátek a byl opravdu excelentní. Takže když už tady, Klode, děkujeme a chválíme se navzájem, tak bychom měli pochválit i naše překladatele za excelentní excelentní práci. Ano, to je pravda. Já souhlasím. My to často považujeme jako za samozřejmost ten překlad, ale souhlasím. E, nyní e, paní Mayer. Děkuji, pane předsedo děkuji eh, panu Ledgerimu za to, že mezi nás přišel. Je dobře, že eh, se můžeme věnovat i této tématice. Co se týče migračních toků, eh, ráda bych položila otázku panu řediteli, která se týká vymezení úlohy Frontexu. Eh, myslíte si, že Frontex může dát nějakou odpověď na ilegální migraci? A pokud ano, jak eh, to bude vypadat? A pokud Frontex eh, mm, jakým způsobem Frontex může přispět k mm, ochraně hranic a k ochraně před ilegální migrací? Um, Joseph Joseph. Eh, Josef Weidenholzer, prosím. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku. Vy jste mluvil o spolupráci s ostatními agenturami, eh, Europolem, Eurojustem a tak dále. A pokud vím, tak se plánuje úmluva o výměně eh, dat mezi Europolem a Frontexem. Mě by zajímalo, eh, v jakém stavu eh, se nachází příprava této úmluvy, jaký účel se tím sleduje a na jaké problémy jste případně narazili v souvislosti s ochranou osobních údajů. A jak si představujete eh, ochranu základních eh, práv také v této souvislosti. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Radev. Господин председател, уважаеми... Děkuji vám. Pane Legeri, já vám chci eh, poblahopřát k vašemu jmenování do funkce výkonného ředitele Frontexu. Vy přebíráte tuto funkci v době, kdy jsou na frontech skladena vysoká očekávání. Máte chránit evropské hranice před nelegální migrací a zároveň chránit uchazeče o azyl. Jakožto bulharský poslanec samozřejmě mi leží eh, na srdci eh, podmínky azylantů, protože my jich máme hodně zejména ze Syrie. A přes 30 tisíc lidí jenom za letošní rok se pokusilo překročit naše hranice nelegálně. Některým se to podařilo. Přišli přes moře, Černé moře. My jsme žádali naše evropské kolegy o pomoc. Plánujete novou misi do Bulharska? Respektive, kde by se měla chránit hranice mezi Bulharskem a Tureckem a Řeckem. Myslíte si, že by jsme se měli pokusit omezit migrační toky přes Černé moře? Myslíte, že Černé moře by se stalo mít, sta, mohlo stát novým koridorem nelegální migrace do Evropské unie? obecně, co považujete za dlouhodobá řešení, nebo jaké plánujete dlouhodobé kroky na podporu státu, které takovou dodatečnou podporu potřebují? Elišlein. Grazie, thanks Claude. Um, le do anch'io il benvenuto, ovviamente. Eh, volevo farle una domanda molto specifica. Eh... eh děkuji. Já vás chci eh, pozdravit, ale zároveň vám chci položit eh, jasnou otázku. Týká se role Frontexu v operaci mm, Triton. Víte, že od té tragédie na Lampeduze v roce 2013 Eh, ze které pak vyplynula operace Mare Nostrum, eh, tak byly zachráněny ve středozemním moři stovky životů. Eh, a mám, ale vlastně zároveň se středozemní moře stalo evropským hřbitovem. Máme evropský hřbitov, ale nemáme řádnou asilovou politiku. Já myslím, že eh, musíme nějak reagovat na migrační výzvy. To jsou eh, výzvy celoevropské. Já vám děkuji za vaši prezentaci a kromě akce Triton eh, tam nemůžeme, to nemůžeme srovnávat s Mare Nostrum. Bylo tam méně lodí, méně mm, personálu a Eh, už to není 170 námořních mil, ale jenom 30 námořních mil. Eh, má eh, Triton stejný mandát záchranářský, stejný akční rádius jako Mare Nostrum může plnit stejnou úlohu. Eh, já se ptám, eh, jaká je role Frontexu v operaci Triton, co si myslíte o efektivitě a o jejím případném posílení? Někteří naši poslanci byli příli, přímo na místě eh, a hlásili přímo z, té, z těch operací, čili to, je, to jsou zkušenosti našich poslanců. Každopádně jsou to skvělé komplexní otázky a, ale prosím, abyste se pokusil to celé projít, ale stručně. Prosím. Well, uh, thank you. Thank Děkuji vám mnohokrát za všechny vaše otázky. Teď přeskočím do francouzštiny, jenom aby tlumočníci věděli. Děkuji mnohokrát ještě jednou. Řada otázek se točila kolem rozpočtu a financí. Co se této rozpočtové a finanční otázky týče, tak určitě víte, že rozpočet eh, Frontexu na tento rok byl 90 milionů euro, s tím, že tam padl návrh týkající se rezervy 20 milionů euro Co se dlouhodobé perspektivy týče a víceletého finančního rámce Evropské unie, tak si myslíme, že bude potřeba ještě přesně na tom pracovat, pokud možno ve dobr- v dobré spolupráci se všemi aktéry, a je to pochopitelně nad rámec práce, kterou Frontex bude dělat s Evropskou komisí a, a s, se svým řídícím orgánem se také bude potřeba a zabývat diskusí s rozpočtovým orgánem, kterým jste vy, vážení poslanci a poslankyně. V dobách, které jsou z rozpočtového hlediska složité pro celou Evropskou unii a pro její členské státy, je potřeba, abychom ukázali, v čem naše operace přinášejí přidanou hodnotu. A navíc bude potřeba co nejlépe prokázat, že volby, které jsme učinili, byly efektivní a také prokázat, že naše operace probíhají co nejhospodárněji s co nejlepší přidanou evropskou hodnotou prostřednictvím práce Frontexu. Na jednu stranu musíme odpovídat na humanitární výzvy, o kterých řada z vás hovořila, ale na druhou stranu je také potřeba reagovat eh, na výzvy zprávy vnějších hranic a migračních toků. To je také hlavním úkolem agentury Frontex. Když hovoříme o rozpočtových otázkách, tak doufáme v podporu vašeho výboru. Ta je pro nás velmi důležitá. A děkuji poslancům a poslankyním, kteří chtěli vědět, jak na pomoci agentuře Frontex. Ve Frontexu budeme velice rádi za vaši podporu, vážení poslanci a poslankyně, především když budeme připravovat revizi víceletého finančního rámce. V této fázi je pro mě dosti těžké odpovědět přesně, o jakou částku půjde, jakou částku Frontex bude potřebovat, a to z několika důvodů. Za prvé z toho důvodu, že jsem zatím nepřevzal funkci. Takže je těžké tady takto od boku střelit nějaké číslo. Navíc ale také existují strategické priority, na který se musíme dohodnout se všemi aktéry v rámci uh, řídící rady Frontexu, ale předpokládám, že také budou probíhat diskuse i jinde, například v parlamentu, v radě, v Evropské radě, v každém případě ve všech evropských institucích, institucí Evropské unie. A doufám, že z těchto diskusí se dozvíme, jaké jsou strategické politické priority takže si myslím, že potom vám budeme schopni říct, až všechno toto proběhne, jakou částku přesně budeme potřebovat. A když ještě zůstanu u rozpočtových otázek, tak mám pocit, že tady vznikly určité otázky týkající se využívání evropských fondů. Od roku 2014 máme novou generaci fondů pro vnitřní bezpečnost a také fond EMIF. Připadne mě, že agentura Frontex by mohla pomoci členským státům předkládat projekty, které by, byly, které by byly vhodné pro financování evropských fondů. Můžeme poskytnout technické znalosti a dovednosti tak aby členské státy potom mohly předkládat takovéto žádosti o projekty a potom by Frontex mohl pomoci Frontexu společně využít tyto prostředky. Především mám na mysli těžké operační prostředky, jako třeba letadla nebo lodi, které budou financovány z, Evrop, z evropských fondů a které budou kupovány členskými státy a nebo jejich skupinami. Skupinami sousedících členských států, které se o ně potom budou dělit. Takže tady si myslím, že Frontex by mohl pomoci s přípravou těch návrhů, ale také by mohl pomoci se sdíleným využíváním této infrastruktury, pochopitelně na základě dohody s členskými státy, tím, že třeba bychom mohli mít eh, i společné hlídky na evropské regionální úrovni za účastí několika členských států. Potom tady padla několik, řada otázek týkající se základních práv a toho, jak je můžeme prosazovat a propagovat. To je důležitý úkol, který Frontex poslední roky řeší. Máme také konkrétního úředníka zodpovědného za základní práva. V úvodním projevu jsem řekl, že jsem se zavázal, že budeme řádně dohlížet nad uplatňováním základních práv a listiny základních práv Evropské unie v naší organizaci. Musím se podívat nejprve na to, jak to vypadá v tuto chvíli v terénu, jak máme zorganizované hlášení těchto záležitostí, protože konec konců můžeme mít systém, který je víceméně dobře zorganizován, aby respektoval lidská práva. Nicméně se přesto může stát, že tam budou jednotlivci v některých státech, kteří z různých důvodů dělají chyby anebo prostě porušují základní práva. Takže se musíme podívat také na to, jak řešit takovéto individuální případy. Potom ještě otázky. Otázky týkající se hranic na východě, Černé moře, anebo i pozemní hranice, eh, tam, kde jsme zaznamenali příliv žadatelů o azyl v Bulharsku. Tady jsem řekl předběžně, že na jednu stranu je potřeba prioritně řešit urgentní situace na jižních námořních hranicích a že bychom ale na druhou stranu neměli zcela přehlížet to, co se může stát na východě. A na základě rozpočtových prostředků, které budeme mít, bychom se mohli zamyslet nad určitými investicemi do kapacit, ale také do cvičení. Protože pokud chceme být schopni na určitých hranicích nasadit pomoc členským státům, eh, na hranicích, kde zatím neprobíhaly mise Frontexu, tak prostě budeme tak prostě budeme muset být schopni spolupracovat s příslušníky na hranicích v těchto státech. Takže v tuto chvíli se mi těžko odpovídá, jestli třeba budeme dělat nějakou misi v Bulharsku, ale v každém případě mě jde o to, abychom nepřehlíželi žádnou hranici a aby, aby naše agentura byla schopna vyslat mise na ta místa, kde jsou potřeba, abychom se tedy nesoustředovali pouze na určité regiony Evropské unie. Potom další otázka, která padla z úst několika řečníků a týkala se toho, jestli Frontex je z to řádně zpravovat vnější hranici. Tady je potřeba připomenout, že ve stávajícím znění smlouvy první odpovědnost je na členských státech. S tím, že na žádost členských států může ingerovat Frontex, přinést svou přidanou hodnotu evropskou a umožnit operační solidaritu. Na druhou stranu, Frontex je jenom jedním kouskem mozaiky migrační politiky Evropské unie. A proto si myslím, že je potřeba, aby Frontex přispíval svou operační zkušenosti, ale při vědomí, že existují vztahy se zeměmi původu nelegálních migrantů a transitními zeměmi a že politický dialog o pomoci, rozvojové pomoci, rozvoji přibudování právního státu, že prostě existují i jiné součásti evropské politiky, které můžou mít dlouhodobé účinky a že Frontex rozhodně není jediným prvkem, který vyplní celou oblast migrační problematiky. Potom padla jedna konkrétní otázka týkající se operace Triton a role Frontexu. Já jsem se zatím neujmul své funkce. Takže vám nemůžu tady poskytnout hodinu po hodině zprávu o tom, co dělal Frontex. Vím, že jsme měli 47 případů, aspoň teda tak to vypadalo včera to číslo, eh, zachráněných v rámci operace Triton. To byli tedy migranti, u kterých hrozilo, že se utopí. Triton má jiný mandát než ta italská operace Mare Nostrum, která probíhala do října 2013 po lampeduském dramatu a pod vedením italské vlády. Takže mandát je jiný a kromě toho také působí v jiné zeměpisné zóně tato operace, jak jste sami zdůraznili. Takže v každém případě úkolem Frontexu je zabránit úmrtím. Platí to pro Frontex a pro všechny ostatní strany, které do toho budou zapojeny v jakékoliv funkci. Prostě na základě námořního práva, pokud nějaká loď projíždí kolem, tak musí poskytnout pomoc. A lodi, které pracují s Frontexem, následně tedy také musí stejně tak uplatňovat námořní právo, které platí pro všechny členské státy, ale i pro nás. Je to prostě humanitární povinnost zachránit život. Takže to k tomu mohu říci, protože jsem se zatím neujmou funkce. Tak já doufám, že se mě podařilo odpovědět na většinu otázek a pochopitelně budu k dispozici i ostatním poslancům a poslankyním, pokud budou mít případně nějaké další otázky. Děkuji mnohokrát, pana Ležery. Až nastoupíte do funkce, tak určitě budou probíhat hlubší diskuse i o operačních záležitostech protože o tom budete vědět tu chvíli více. Takže v únoru vás navštívíme a určitě budeme potom více komunikovat. Budou i další příležitosti pro hloubkovější odpovědi. Takže děkuji všem poslancům a poslankyním, kteří tady zůstali. Takže to stálo za to. Děkuji mnohokrát, že jste, sem, že jste se tady zúčastnili a děkuji všem pracovníkům i tlumočníkům za jejich práci a přeji hezký víkend. V bodě různé nic nemáme, takže uzavírám toto zasedání.